Budeme pokračovat s vysvětlováním hlasováním. Jako první je pan Mamikins. Mamikins, omlouvám se, minuta. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, já zcela souhlasím že finanční stabilita by se měla garantovat a měl by se kapitál používat spíš na reálnou ekonomiku, a ne na spekulace. Co to znamená finanční bubliny a já e, samozřejmě náš život není počítačová hra když, mm, že by někdo mohl začít rizikovou hru a nenést důsledky. Proto potřebujeme záruky a proto Eh, sekuritizace je důležitou součástí pro fungování finančních trhů. Děkuji. Děkuji kolegové. Nyní budeme pokračovat. Paní Krupa, minuta. Já jsem samozřejmě podpořila usnesení proti sexuálnímu obtěžování nejenom na pracovišti, neboť i Evropský parlament je pracovištěm. Zde zasedají zástupci lidu. Musíme dodržovat istambulskou umluvu. Víme, že k jistým incidentům došlo a je třeba uvalit sankce. Nemůžeme tolerovat takovéto způsoby chování a nemůžeme to redukovat pouze na to, že šlo o nějaká jednotlivá pochybení. Jedná se také o práva rodiny a o to, že se nesmíme odchylovat od křesťanských hodnot. Je zde rodina, žena a muž, biologická podmíněnost a zejména důležitá hodnota rodiny, matka, která je základem rodiny a která ji chrání. A je třeba zajistit, aby ženy nebyly podrobovány nějakému vulgárnímu zacházení, aby se s ní mi nenakládalo jako s nějakým sexuálním objektem. Paní Záborská, děkuji mnohokrát, pane předsedo, stejně tak jako má kolegyně a mý kolegové považují sexuální obtěžování za nepřípustné a stejně tak, jako asi každý poslanec tohoto parlamentu, se domnívám, že i na půdě této instituce musíme udělat více pro to, abychom účinně předcházeli nejenom této formě obtěžování. Mým vystoupením v rozpravě tomto tému, o tomto tématu jsem navrhla konkrétní opatření, ale bohužel někteří kolegyně a kolegové neudolali pokušení využít i tohoto tématu na zvýšení politického tlaku na členské státy, aby ratifikovali tzv. Istanbulskou umluvu. Já bych jim ráda řekla, že formulace, že členské státy mají povinnost tuto umluvu, je nepravdivá, neboť překračuje kompetence tohoto parlamentu a brání nám, kteří respektujeme evropské smlouvy, podpořit toto usnesení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Jurek na jednu minutu, stejné usnesení. Děkuji mnohokrát, paně předsedo. Vážené dámy a vážení pánové poslanci a poslankyně, je skandální, že drama sexuálního obtěžování žen nyní zneužíváme k tomu, abychom podporovali tuto velmi genderově orientovanou istambulskou umluvu. Ano, došlo k incidentům eh, v Americe, ve filmové branži ženy se zneužívají, Eh, muži vytváří mocenské struktury, které potom eh, zneužívají ženy. Nevíme, kdo v našem parlamentu eh, podporuje podobné praktiky, či sám je provozuje. Jsem proto, aby ti, kteří se dopouštějí něčeho takového na ženách, byli veřejně kritizováni, veřejně označeni. Víme, že policie někdy skrývá souvislosti například mezi imigrací a incidenty, například takovými, k jakým došlo v Kolíně. Předložili jsme pozměňovací návrh, ale byl odmítnut. Je velice špatné, že takovýchto incidentů se zneužívá k tomu, abychom podporovali genderově orientovanou istambulskou umluvu. Děkuji. Nyní máme zde e, vysvětlání hlasování, nyní hospodářské politiky v eurozóně, pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, zde chci zdůraznit význam politiky soudržnosti. Politika soudržnosti je nejmocnější nástroj pro snižování eh, rozdílů v regionech i eh, v mé zemi to představuje více než 70 investic. A proto nám leží na srdci budoucnost této politiky po roce 2020. Dostatečné peníze na tuto politiky by se neměly redukovat, naopak rozšířit. Ločisko přišlo o za 25 let o třetinu své populace. Skutečně jsme pod velkým demografickým tlakem. Lidé odchází ze země kvůli nízkým platům a ne, nemají tam vyhlídky. To je velmi vážná hrozba. A pokud se sníží tyto fondy, tak zde eh, to eh, bude znamenat velké ztráty, ztráty celých generací. Děkuji, kolego. A jako další minutu má slovo pan Džambacky. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против доклада, тъй като в него има точка... Milí kolegové, dámy a pánové, tady jsou určité věci, které nepodporují. Ekonomický růst není stejný v Evropě a nemůžeme mít přístup e, e, rovný, stejný metr na všechny. Mm, já mm, e, nesouhlasím s tou myšlenkou lepší integrace migrantů na trhu práce. Přece nejprve bychom měli vyřešit problémy v našich členských státech. Tam jsou velké rozdíly mezi východní a e, západní Evropou. A já si myslím, že Evropská komise by měla potrestat eh, ty státy, které eh, provádí protekcionářskou politiku, jako Belgie, Itálie, Francie. Ve východní Evropě je vysoká nezaměstnanost a mladí lidé je budoucnost Evropy a většina migrantů v Evropě eh, neutíkají před válkou, jsou to ekonomičtí migranti. Děkuji a nyní vyjednávací mandát pro jednání z Austrálie. Jako první je pan Selimovič. You, Děkuji, pane předsedo. Eh, Austrálie a Švédsko mají dlouhou tradici obchodu, jsou tam velké eh, podobnosti v obchodě a podobně a mm, i tam eh, i v Austrálii podnikají tisíce našich firm, což znamená 11 miliard švédských korun příjmů pro Švédsko. Proto jsem rád, že jsme odsouhlasili vyjednávací mandát Velice rád bych chtěl apelovat na eh, komisi australské partnery, aby to jednání bylo transparentní, bezpečné a aby ta dohoda byla ambiciozní, abychom nemuseli čekat až na eh, účinnost smlouvy o volném obchodu. Děkuji, pan Kelly, ke stejnému tématu. Eh, volný obchod to je základní kámen EU a proto je třeba, aby to bylo jasné, a mm, Irsko, Evropská unie musí se snažit eh, mm, posilovat vztahy s jinými trhy a mm, i Austrálie, Počeň a Japonsko byla největším obchodním partnerem pro nás. V roce 2015 to bylo 62,5 miliard a vývoz z Austrálie do EU bylo 10,5 miliard. Eh, takže tady existuje dlouhodobý vztah s Irskem rovněž a mm, to se e, i mm, tato e, dohoda ještě posílí e, naše vztahy a mm, přístupní to naše trhy. Nicméně, zde existují velké obavy, které jsme slyšeli o negativních dopadech dopadech takovéto dohody na vývoz potravin, jako hovězího a e, mlečných výrobků. To je velice vážné pro Iry především, kde tento sektor hraje mm, významnou roli v naší ekonomice. Takže je důležité, abychom řádně zvážili všechny tyto sektory, prostudovali je a abychom e, mm, tam dali takovou revizní klauzuli v této smlouvě, abychom případně mohli napravit nějaké nedostatky. Děkuji. A poslední, pan Čampacký, minuta. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem podpořil tuto zprávu. Týká se vyjednávacího mandátu s Austrálií. Jsem eh, přesvědčen, že protože Spojené království opustí eh, Evropskou unii, tak eh, náš eh, volný obchod bude samozřejmě tratit. Austrálie je jedním z jeho hlavních opěrných bodů, takže vyjednávání by měla začít co nejrychleji a měli bychom se držet našich kompetencí. Děkuji. A nyní další zpráva. Kaspariho mandát k obchodnímu jednání s Novým Zelenem. Pan Salimovič na minutu. Děkuji, pane předsedo. Když měříme tržní podíly, tak Nový Zéland je osmý eh, nejdůležitější exportní trh pro švédské firmy. Dalo by se to daleko lépe více rozvinout. A já si myslím, že dohoda k tomu přispěje. Očekávám, že oba partneři přinesou moderní, ucelené, do- ucelené dohody o volném obchodu, které budou eh, v, našem spole- v náš společný prospěch. Máte opravdu mé, uh, mou Eh, můj obdiv, podařilo se vám to dát do minuty eh, společně. Čambacky, děkuji. Já jsem podpořil zprávu kolegy Gaspariho ze stejných důvodů, z nich jsem podpořil předchozí zprávu. Je to zpráva o vyjednávacím mandátu pro obchodní dohodu s Novým Zélandem. Evropská unie potřebuje nová odbytiště, nové trhy a volný obchod je samotným základem Evropské unie. Takže jednání by měla začít co nejdřív, musíme se samozřejmě držet evropských kompetencí v této oblasti. Austrálie i Nový Zéland jsou našimi významnými partnery. Takže takto vyjadřuji podporu. Ano, a posledním řečníkem, a čímž uzavíráme rozpravu, a končíme do tří hodin. A pane Mamikins, máte štěstí, jestli jsem do, dokončil. Takže nyní poslední je tu, a, takže poslední zpráva a to je monitorování uplatňování práva Evropské unie. A tam jako jediný řečník pan Mamikins, takže se nadechněte a puste se do toho, pane Mamikins, děkuji, pane předsedo. Kolegové, Eh, počet porušení je nadále vysoký. V roce 2015 jsme 1308 takových případů. Zvláště pokud jde o případy porušení evropského práva v oblasti zaměstnanosti, sociálních otázek, základních práv, pravnosti, vnitřního trhu, dopravy a da- kultury. A každé spoždění je nebezpečné, neboť podkopává důvěru lidí v Evropskou unii má skutečně materiální dopady. Abychom tomu zabránili v budoucnosti, musíme spolupracovat s Evropskou komisí, národními vládami, národními parlamenty. Ale musíme chápat, jaká je skutečná povaha těchto porušení. Teprve poté budeme schopni tento problém účinným způsobem řešit. Já jsem hlasoval pro, děkuji. Děkuji, kolego. To byl poslední řečník. Tím je rozprava ukončena a končíme do těch tří hodin dnes odpoledne. Přeji vám eh, dobrou chuť. Naschled.